podrobněji hovořit o tom, jak prostředky využít na toto důležité téma, kterým je integrace Romů. Děkuji. Děkuji panu zpravodavi. Tímto okončeme rozpravu. Hlasovat se bude zítra ve 12.30. Další sezení zasedání pokračuje zítra, úterý 27. září 2011 v 9 hodin, od 9 do, 12, do 14 a potom od 15 do 21. Pořad jednání je na